tři, eh, tedy čtyři návrhy a teď budeme hlasovat. Musím eh, eh, skonstatovat, že prohlášení k hlasování nebo vysvětlení hlasování tohoto bude možné učinit na příštím zasedání ve Štrasburku, čili nebude zde možnost vysvětlit hlasování okamžitě po hlasování. Nyní Eh, společné, eh, společný eh, návrh EPP v SAD, ALDE a Zelených. Odstavec 1, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto pozměňovací Dobrá, takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 15. Eh, Zde hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 2. Číslo 4.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 Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Elektronické hlasování je zahájeno. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut a nyní se dostáváme k původnímu textu v třech částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. O třetí části budeme hlasovat po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní odstavec 3, eh, eh, paragraf 3, poslední návod 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a eh, přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 4 a, a pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Původní text, a, o tom se bude hlasovat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 Kdo se zdržel? Přijato. Po uh, paragrafu 7 pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dostáváme se k paragrafu 9. uh, eh, Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To bylo zamítnuto. Eh, původní text. Kdo je pro původní text? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Po odstavci 9 eh, pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Já myslím, že to bylo jasně a prosím vás, zamítnuto. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A zamítnuto. Odstavec, eh, paragraf 10, pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, zamítnuto. Původní text. Kdo je pro původní text? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Eh, paragraf 11, pozměňovací návrh 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Původní text paragrafu 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Původní text eh, paragrafu 12 zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zase se zdržel? Zamítnuto. Paragraf 13, pozměňovací návrh 33, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijal to. nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 10. K tomu máme eh, ústní pozměňovací návrh pana Messerschmitta. Máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jménem EKR chci dát ústní pozměňovací návrh, který mění tento návrh tak, aby se druhá část vyškrtla. Takže na základě neschopnosti jazyce a nepřátelství vůči Britům, kteří si přáli zorganizovat britské referendum, to by mělo být vyškrtnuto. Takže budeme hlasovat jenom vyzývá k rezignaci předsedy komise Žána Klauda Junkra. Konec. Má někdo námitky? K tomu 40 eh, je potřeba, zvedlo se jich víc, takže tím ten ústní pozměňovací návrh je nepřístupný. Budeme hlasovat o původní verzi. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nyní jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnu to. Těsně. Nyní přejdeme k pozměňovacím návrhům 1 a 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Otevírám elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. To zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, eh, kde je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. Otevírám hlasováním. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Děkuji za pomoc. A teď budeme hlasovat jmenovitě o celém Stu kdo, eh, tedy eh, otevírám hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Děkuji, dámy a pánové. Eh, rezoluce je přijata. Zápis eh, dnešního zasedání bude k dispozici ke schválení na příští schůzi. Pokud nejsou námitky, tak eh, rezoluci, která byla přijata na dnešním zasedání, předám dalším gremiím a tím přerušuji zasedání Evropského parlamentu a končím tuto schůzi.